z vašeho pohledu nejsou přípustné a proto se připojí k tomu, co bylo řečeno. Parlamentu byly zobavězány do tego, že by tu listę... Abych vám odpověděl. Parlament musel připravit ten seznam a já jsem ho dostal před dvěma hodinami, takže ten seznam je opravdu z Brusu nový. A byl eh, připraven administrativou parlamentu a já vám ho okamžitě budu prezentovat. Ale teď je na řadě eh, pan kolega Carlo Cassini. Prosím. Pane předsedo, my samozřejmě budeme respektovat vaše rozhodnutí. Ale já si myslím, že u těch pozměňovacích návrhů, které eh, byly nějak spochybněny, ty nejsou nutně vázané na Lisabonskou smlouvu. A možná se mýlím, ale zdá se mi, že i v této otázce výbor pro ústavní záležitosti má pravomoc předkládat návrhy, co se týká pozměňovacích návrhů. Může tak učinit v případě, že je ten návrh předložen skupinou nebo jediným poslancem i na vlastní iniciativu. Takže v rámci takové širší reformy jednacího řádu, protože přecházíme na Lisabonskou smlouvu, se toho využilo, aby mohly být změněny i některé další aspekty. Já si myslím, že to není nepřijatelná věc. Už proto, že celá řada těch pozměňovacích návrhů v podstatě přenáší do jednacího řádu ducha Lisabonské smlouvy. protože někdy se tam převádí zcela konkrétní normy, ale někdy se to týká prostě duchu Lisabonské smlouvy, posílení eh, role parlamentu, eh, posílení naší role eh, v rámci institucí, ale také posilování našich institucí v rámci parlamentu. My samozřejmě budeme respektovat vaše rozhodnutí, pane předsedo, ale já jsem chtěl říct si tohle. Děkuji. Je, panu koledze, teraz... Děkuji, vážený kolego. A teď pan Sándor Tabadži. Elnök úr, a most kialakult vita is pontosan tükrözi azt a... Děkuji, pane předsedo. Tato diskuze odráží jasně, že my teď v Evropské unii a v parlamentu jsme svědky velice důležitého procesu, velice důležitých změn. Není možné to vyřešit jen skrze jednu zprávu. Já bych samozřejmě chtěl poblahopřát panu Martinovi, panu Kodvetovi a všem, kdo se účastnili diskuze. Nicméně je tady ještě pořád spousta otevřených otázek, které budou v budoucnosti muset být nějak vyřešeny. A já bych tady uvedl jeden příklad za všechny. Velice mě těší, že parlament vydal jasné prohlášení o tom, že podporuje listinu základních práv. Nicméně víme, že několik zemí žádalo o výjimky, což znamená, že spousta otázek v této věci zůstává nejasná. Týká se to otázek jazykových, o kterých se bude mluvit zítra večer. A existují některé otázky, o kterých prostě Evropská komise řekla, toho není součástí komunitárního AKY. A já si myslím, že budou přesto muset být ještě vyjasněny je třeba si jasně říci, že co se týká té listiny základních práv, bude třeba se ještě pořádně podívat na to, ke kterým právům se bude moci Evropský parlament nakonec vyjadřovat. Protože když se podíváte například na ta různá jazyková pravidla ve Slovensku, tak myslím, že pan Leonard Orban by neměl říkat, že toto se netýká Evropy. Thank you, Mr. President. Mr. President. Eh, děkuji, pane eh, předsedo. Já tady před vámi stojím jako demokratka. Stojím před vámi jako člověk, který má také demokratický mandát. Mandát, který je podobný uh, Eh, mandátu každého dalšího člena tohoto parlamentu. Kromě toho také před vámi stojím jako člověk, který pochází eh, z regionu eh, Velké Británie. který také zažil pokusy o e, poruchu, porušení těchto demokratických principů. Proto jsem sem přišla, přišla do toho parlamentu e, s obrovským očekáváním jako člověk s demokratickým mandátem, ale teď mám pocit, že jsem byla vyčleněna jak ze zasedání koordinátorů, nemám možnost se vyjádřit ani e, ke konferenci předsedů a um, já jsem pochopitelně velice ráda, eh, když slyším, že se pokoušíte vyřešit všechny tyto problémy, ale myslím si, a chtěla bych na vás apelovat, eh, pane Eh, předsedo, abyste tuto věc velice rychle dořešili, protože je velice důležité, aby demokratický mandát poslanců tohoto parlamentu byl respektován. Kromě toho bych vás chtěla vyzvat, pane předsedo, abyste se sešel s těmi členy eh, této politické skupiny nezařazených, kteří jsou demokrati a kteří by tyto věci s vámi chtěli probrat. Děkuji. Pan Elmar Brok je další řečník. Děkuji. Pane předsedo, jak řekl kolega Martin, jedná se o otázky, které musí být upraveny, je to ve zprávě a je důležité je, že tady bylo saženo schody, ale e, je třeba také říci, že e, pomocí Lisabonské smlouvy Evropský parlament se stal plnoprávným demokratickým nástrojem, e, rovnoprávným a je to také bod, kdy parlament se musí vzpomenout, kdo je vlastně, kdo nese ten parlament. Jsou to poslanci, jednotliví poslanci, výbory a politické skupiny. A já tady vidím příliš mnoho odkazu na to, že se rozhoduje v rámci předsednictva a konference předsedů. A vidím, že je tady taková tendence, aby výbory nepracovaly ve vlastní odpovědnosti, nespolupracovaly na základě vlastní odpovědnosti z výbory národních parlamentů. Vidím, že v rámci mm, konference předsedů výborů eh, s národními parlamenty nedochází k setkání předsedů s národními parlamenty, ale s místo, místo předsedů. Pokud eh, výbor navrhuje nějaké změny, tak potom plénum nemůže o to rozhodovat, nemůže rozhodovat o to, zda jsou tedy správné či správné nejsou. Kolegové chtějí o tom rozhodovat sami. Pokud je takový pozměňovací návrh špatný, tak prostě nedostane většinu. Takže je zde vidět, že je zde strach, aby poslanci tedy nečinili rozhodnutí, které by jim mohly nějakým způsobem os, uškodit, tedy je zde jakási tendence chránit poslance před eh, těmi samými, protože je jinak, které opravdu nemůžu eh, chápat tyto eh, tendence, které vlastně oklešťují práva poslanců. Thierry. One minute Roberto Gualtieri, 1 minuta 30 seřin. Děkuji, pane předsedo. Se schválením zprávy pana Martina Evropský parlament plní naprosto nutný úkol, eh, vzhledem k tomu, že nám brzy vstoupí v platnost Lisabonská smlouva. A ten text je velice přesný a jasný, který velmi správným způsobem uh, obohacuje náš jednací řád o několik nových bodů, které vyplývají z Lisabonské smlouvy. Silnější role Evropského parlamentu v legislativním procesu, v rozpočtovém procesu a obecně. A já bych tady chtěl ještě připomenout procedury přeskumu smluv. Tam bude mít parlament teď roli předkladatele návrhu a potom eh, tady máme také role národních parlamentů. V této oblasti bude mít teď Evropský parlament zvláštní pravomoc, bude mít zvláštní vztahy s těmito parlamenty, čímž bude mít obzvláštní podporu občanů Evropské unie a nebude to jen byrokratická instituce. Jsou tady některé pozměňovací návrhy, které se netýkají přímo účelu této zprávy. Ty můžeme odložit, protože budeme později mít možnost tyto otázky eh, probrat eh, důkladněji, až se bude mluvit o důkladnější revizi našeho jednacího řádu. Nicméně přesto jsou tam věci, které eh, by bylo možné vyškrtnout. Jsou tam věci, které by bylo možné tam přidat. Tady mluvím obzvláště o pozměňovacím návrhu, který zdůrazňuje tu otázku pozorovatelů a toho, že je třeba brát v úvahu, aby tyto, tito pozorovatelé byli osoby, eh, které byly kandidáti na kandidátkách do Evropského parlamentu a nebyly zvoleni. Děkuji. Děkuji vám. Teď Paolo Rangel. Minuta tři. Obrigado, senhor presidente. Eu queria, em primeiro lugar, saudar os relatores, eh, nomeadamente... Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych na úvod eh, pogratulovat panu Martinové a panu Korbetovi jako zpravodajům této zprávě. A jako člen politické skupiny EPP bych chtěl vyjádřit že stanovisko, chtěl bych eh, eh, říci eh, něco k těm hlavním bodům, o kterých jsme zatím nehovořili a to je otázka národních parlamentů. To souvisí s Lisabonskou smlouvou, ale demokracie v Evropě pochopitelně také má své kořeny ve spolupráci s, Evrop- s národními parlamenty. A tento návrh v podstatě vytváří možnost jakési duální demokracie tím, že posilujeme demokracii, která vychází odsud z vlastních mechanismů Evropského parlamentu, z té kontrolní roli. A za druhé také e, díky demokratické spolupráci e, s národními parlamenty a mezi nimi navzájem e, prostřednictvím nejrůznějších vnitrostátních Eh, instrumentu. Já tedy souhlasím se všemi těmi návrhy, které se zazněly. Eh, já nesouhlasím s těmi kolegy, kteří eh, navrhli, že bychom tuto otázku napojení na národní parlamenty měli nechat na později. Asi nemyslím, že teď je příliš brzo na to, abychom to udělali hned. A chtěl bych reagovat na kolegy eh, Broka a Sajera, kteří hovořili o eh, Kosaku a také eh, podporuji to, co řekl pan Brok a ještě další poslanci k otázce predominance k poslancům spíše než ke službám parlamentu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Je jasné, že se tady výrazně mění povaha našich institucí, evropských institucí, a také se mění naše politická schopnost se co nejdříve přizpůsobit novým eh, legislativním nástrojům, které umožní parlamentu využívat obrovských možností, které nám dává Lisabonská smlouva. Ovšem to vše záleží na dobrém fungování evropských institucí v blízké budoucnosti. A právě proto si myslím, že ve skutečnosti to, oč tady jde, je paradoxně posílení federální dimenze a subsidiární dimenze Evropské unie. To je naprosto zásadní prvek pro naši budoucnost. Už proto, že jsme v této fázi nebrali dostatečně v úvahu naše občany jakožto jednotlivce, jakožto ty, kterých se naše politiky nejvíce týkají. Já si myslím, že do jisté míry je naše situace uspokojivá. Evropa je pro naše občany důležitá. Nicméně, my jsme do centra našich politik nedali naše občany a naše rodiny. Často evropské státy zneužívaly subsidiarity, aby podporovaly zájmy různých institucí. A proto Respekt principu subsidiarity, tak jak se to říká eh, v listině základních práv Evropské unie, je velice důležitý. Je třeba zajistit nějaký systém monitorování, který umožní, že eh, naše legislativní návrhy budou moci být nějakým objektivním způsobem hodnoceny, obzvláště co se týká toho, zda respektují ten princip subsidiarity. To je zcela zásadní bod pro instituce, které mají chránit občany a ne jim eh, poroučet. Pan kolega Mendes de Vigo, prosím jednu minutu. Téma de la admisibilidad de las enmiendas. Vážený pane předsedo, chci se vrátit eh, k přípustnosti pozměňovacích návrhů, protože podle článku 153 jste vy ten, kdo o tom rozhoduje. Myslím si, že není možné to přenechat eh, ve právních službách, a my věděli, jaké eh, věci jsou v souhladu se či které ne. Já si myslím, že parlament je natolik suverénní, aby si to mohl určit sám. Pane předsedo, chtěl bych vás poprosit, abyste pravomoci, které máte podle jednacího řádu, abyste je využíval a abyste o tom rozhodl sám. Děkuji vám. Děkuji Děkuji, děkuji vám. A teď eh, bych eh, dal slovo ještě jednou Davidu Martinovi, zpravodaj k této zprávě. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat všem poslancům, kteří hovořili. Chtěl bych také navázat to, co řekl pan De Vigo. Myslím si, že pan Cassini byl velice moudrý, což platí ostatně vždycky, že to říká. A sice, že ty pozměňovací návrhy, které nemají vůbec nic společného s Lisabonskou smlouvou, i když já sám byl ochoten při vstoupit na to, abychom o nich hlasovali. Já si myslím, že k těmto otázkám bychom ale měli e, mít diskusy předtím, než o tom budeme hlasovat. Ale myslím si, že nic, e, nic skutečně e, nebrání členům, tak jako to hovořil například pan Fox, e, v tom, aby Eh, navrhl některé věci, se kterými já třeba nebudu souhlasit, ale pochopitelně tato možnost je a můžeme o těchto věcech v budoucnosti eh, diskutovat. Ale další pozměnce návrhy, jako například eh, role ehm, národních parlamentů, které nejsou přímo zmíněny v Lisabonské smlouvě, přesto jsou do té míry na, Spojeny na samotný duch této smlouvy, že je potřeba skutečně na základě vaší moudrosti skutečně rozhodnout, že tyto věci jsou přípustné. E, Zatímco takové ty otázky týkající se e, místo předsedu a tak dále, to nejsou věci, které souvisí přímo s slovenskou slova. Neměli bychom tady ty věci uspěchat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji vám, děkuji vám za tento příspěvek. Dámy a pánové, myslím si, že tady končí diskuse k této zprávě. Myslím si, že také můžeme uzavřít diskusi na dnešním plenárním zasedání.